Vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, já bych vám eh, opravdu chtěl poděkovat za tuto příležitost stručně se eh, ještě dostat k některým bodům. Svět se velice rychle mění a on ten, ten vzorec příjemce dárce už tak úplně nezapadá do nového kontextu. Čili eh, my eh, se to budeme snažit eh, promítnout do nových rozvojových partnerství pro lepší svět. My od těch cílů milénia se budeme snažit přijít k udržitelným cílům a to znamená, že budeme moci lépe bojovat proti chudobě a posilovat ekonomické, ekologické, společenské dimenze. Partnerství s dalšími dárci a novými hráči na poli rozvoje politiky a podobně, eh, jak eh, bychom to měli zabudovat také do toho nového rámce, který přijde po Kotonu eh, s zeměmi AKT. Evropská unie by měla zůstat v centru dění. A to znamená mnohem více, než jen stanovit jakýsi celkový globální rámec. Eh, toto jsou ty hlavní výzvy pro nás a naše partnery, jak tedy eh, zjednodušit a zvýšit účinnost eh, rozvoje v globalizovaném světě paní předsedající, dámy a pánové poslanci, já se velice těším na spolupráci s vámi na těchto prioritách a na dalších tématech. Já si z tohoto slyšení odnáším mnoho a já vím, že můžeme posílit globální solidaritu Evropy která prospěje jak našim partnerům, tak také našim občanům. Já vám velice děkuji za toto slyšení a opravdu se velmi těším eh, na spolupráci s vámi v tomto důležitém rozvojové problematice. Děkuji vám. Um, děkuji vám, pane Mimico. Jenom bych chtěla připomenout, co se bude nále dít. Podle jednacího řádu předseda a koordinátoři se nyní sejdou a sejdeme se in kamera, připravíme dopis. Ano? Paní předsedající, měl bych prosbu. Měli eh, jsme tady mnoho eh, stížností na to, že ty přenosové kanály nestačily a že také bylo mnoho porů v internetovém přenosu. Kdyby se s tím do příště mohlo něco udělat? Děkuji. Slyšela jsem, že někdo například nemohl slyšet dotazy. Kdo nejste koordinátoři, prosím, opuste sál. Budeme hodnotit eh, slyšení, abychom mohli poslat dopis konferenci předsedů výboru, které následně přeskoumá konference předsedů. V 6 hodin zítra bude slyšení našeho výboru. Máme večerní e, směny na slyšení. Děkujeme tlumočníkům, budeme pokračovat za pár minut.